I can call the meeting eh, to all. Dámy a pánové, zahájíme dnešní schůzi. Dnes budu předsedat já, protože naše paní předsedkyně je na třístraném jednání o telekomunikacích, pokud, dobře, eh, pokud si dobře pamatuji. Tím pádem ta velká čest připadne mně. Nejprve pořad jednání. Ráda bych eh, zdůraznila, že u bodu 7 jsme měli žádost, aby tento bod byl přesunut. Pokud přijmete tuto změnu, to je tedy eh, ta otázka zlepšené regulace jednotného trhu, byla to žádost ECR, všechny ostatní frakce souhlasily, je to přijatelné pro všechny, vidím kývání, dobrá, tím pádem bod 7 odpadá z pořadu jednání pro dnešní schůzi. Kromě toho, Máme tedy eh, návrh pořadu jednání bez bodu 7, přijímáte jej, Přijímáte, výborně, takže jdeme dál. Sdělení předsedkyně s radostí zde eh, vítám všechny v místnosti i všechny, kteří sledují naši schůzi živě v rámci web streamingu. Jsme rádi, že se tato technologie používá. Konec konců jsme výborem zodpovědným za digitálně jednotný trh. Je prýma být sami takzvaně digitálně připraveni. Co se týká aplikace e-meeting, tato je k dispozici poslancům, asistentům a zaměstnancům politických frakcí. Můžete se tam podívat na dokumenty k dnešní schůzi. Další bod na pořadu jednání. Schvalování zápisů. Jde o zápis ze 4. června. Můžeme tento zápis přijmout? Pokud někdo máte výhrady, prosím, promluvte nyní ale nevidím nikoho se žádostí o slovo, tím pádem považujeme tento zápis za přijatý. Teď nejnovější informace o třístranných jednáních a akcích. Bod 1 se týká pracovní skupiny, které se účastním. Já vaším jménem, co se týká autorského práva a vymáhání práv duševního vlastnictví, měli jsme 23.6. schůzku, která se zabývala v podstatě hlavně a výhradně audiovizuálním sektorem a eh, de facto šlo o to, že jsme si vyslechli prezentace autorů, eh, reformátorů, financiérů tohoto průmyslu, hovořili jsme o přeshraničních otázkách, otázkách pro průmysl, ale i otázkách pro akademii. Názory se tak různí, že si myslím, že ta komplexnost tohoto tématu, jak jsme ji znali v minulosti, tedy co se týká závislosti na jednotlivých sektorech, tak zde dostává zcela nový rozměr. Je zde jakási intersektorální závislost a já jsem se velmi pěkně poučila o tom, jak funguje financování firmu, filmu, jak spolupracují jednotliví autoři, jak jsou placeni například scénáristé, jak jsou placeni v oblasti přeshraniční a tak dále. Jsou to otázky, které stále nejsou vyřešeny ani z akademické perspektivy. Akademie vůbec toto celé staví jaksi na hlavu svým způsobem. Myslím si, že zde skutečně je před námi ještě velice dlouhá cesta a uvidíme, jakým způsobem se po ní posuneme. Je zde Julie, která je hlavní v, ve výboru Jury, ale pokud vím, tak eh, v lednu příštího roku máme dostat návrh o autorském právu. Nevím, Julie, vidím, že kýváte, eh, nevím, jestli to budete chtít rozvést, ale vidíme každopádně, že se vše spožďuje, odkládá, a možná je to lepší předložit nakonec, byť později, něco pořádně propracovaného, než jen něco uspěchaného, ale hlavně, aby to bylo rychle. Takže v lednu bude návrh na autorské právo eh, a další schůzka mé pracovní skupiny bude ve čtvrtek dopoledne. Já tam ale nebudu moci přijít, takže přijde jeden z našich zástupných členů. Je velice důležité, že náš výbor na těchto schůzkách byl přítomen a že byl tak aktivní. Hrajeme tam velice důležitou roli a těšíme se na eh, postup v této reformě. Nevím, eh, chce někdo komentovat? Julie, třeba chcete dodat něco k tomu, co jsem říkala? Eh, děkuji, dodala bych pouze to, že ta čtvrteční dopolední schůzka se bude týkat svobody panoramatu. Ráda bych, aby tam eh, byl někdo z IMKO. Já budu muset jít eh, pryč dřív, protože jsem také eh, zástupkyně zelených na výboru Jury. No a co se týká harmonogramu, nevím, jestli tady je někdo z komise. Paní předsedkyně říká, že tu nikoho nevidí, ale oni mi dodává, informovali dnes dopoledne, Postoj komise je poměrně jasný. Pokud já vím, tak eh, máme zde zástupného člena. Z, vlastně v každé frakci je zde také Dan, který fungoval jako i v jiných eh, oblastech, podobně jako ostatní kolegové. A myslím si, že eh, vzhledem k tomu, že ta otázka panorama je tak důležitá, bude potřeba, aby tam někdo za nás byl. Já bohužel musím být v Glasgow Eh, ve Skotsku je to schůzka, tedy ta má schůzka je něco, co už je dávno domluvené. Bohužel tato schůzka byla domluvena na středu a pak se změnila na čtvrté, takže to se nedá nic dělat, je to taková mm, nepohodlná schoda náhod. Pokud nechce nikdo nic dodat, tak jdeme dál. Ehm další pracovní skupina, eh, paní kolegyně, která je za ní zodpovědná, říkala, že k nám promluví až po hlasování. A teď otázka Otázka tuleňů. Andreas? Thank you so much, uh, chairwoman. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Buzoj, náš kolega, která, eh, který na tomto tématu pracuje velmi tvrdě, jestli mohu říci, mě požádal, abych vám poskytl pár komentářů na téma třístraného jednání minulý čtvrtek řekl mi, že nás chtěl všechny informovat, že minulý čtvrtek proběhla, proběhlo první třístrané jednání a v podstatě to jednání lze již uzavřít. Je to stručné téma a byl eh, schopen eh, vlastně se stínovými zpravodaji málem eh, to celé uzavřít už minulý čtvrtek. Je si téměř jist, že ze strany rady přijdou dobré zprávy po zasedání Koreperu ve středu tento týden Jedná se pouze o transpozici rozsudku VTO, což eh, je něco, co Evropská unie zvládne jistě velmi rychle vyřešit. Jde o harmonizaci základní regulace EU tím, že vyloučíme výjimky z MRM. A co se týká těchto výjimek, ten eh, závěrečný text bude obsahovat novou, novou sadu kritérií, eh, v tom smyslu, že tady produkty stuleňů, vyráběné původními obyvateli různých kontinentů, budou uváděny na trh tak, aby uspokojovaly potřeby takovýchto komunit udržitelným způsobem. Eh, jak si možná vzpomenete, diskutovali jsme už o něčem podobném zde v parlamentu v roce 2008. Nejde ani tak o to eh, nějakým způsobem ovlivňovat každodenní život těchto původních obyvatel stev, ale spíše o uvádění na trh těchto produktů, které vznikají na základě lovu. Je to tedy rozhodnutí VTO, předpokládáme, že rada je podpoří a nemyslím si, že to bude konfliktní. V podstatě to odpovídá tomu, co před několika týdny odhlasoval i tento výbor. Děkuji. Děkuji vám, Andreasi. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Myslím si, že toto je skutečně velmi dobře odvedená práce. Pan Buzoj dosáhl dohody a tedy zítra to bude na Koreperu, je to tak? A pokud to bude schváleno, pak na červencovém plenárním zasedání, našem plenárním zasedání to bude odhlasováno. Takže to bylo velmi rychlé, ale je to proces, který je, myslím, velice důležitý, protože ty lhuty tam vůbec nejsou dlouhé, co se týká našeho vztahu s VTO. Dobrá, tedy tuleni už nikdo komentovat nebude a tím pádem si uděláme stručnou přestávku až do čtvrt na pět, kdy se bude hlasovat. Bohužel hlasování máme napsáno právě na čtvrt na pět. Posledně si lidé stěžovali, že se začalo hlasovat moc brzy. Tedy eh, přestávka a eh, uvidíme se opět ve čtvrt na pět. we sort of start? Tak, že bychom začali. Bear with me, colleagues. We're right in the middle of... Prosím o strpení, eh, kolegové, ale jsme právě uprostřed snad už posledního trialogu o telekomunikačním balíčku. Dohodli jsme eh, spotřebitelská práva na straně roamingu, ale ještě ne na straně síťové neutrality, takže já tam budu muset odběhnout a eh, představit eh, názor IMCO. Tak, máme dost poslanců na hlasování? Máme, výborně. Tak to vezmeme co nejrychleji. Děkuji Kathleen a všem ostatním za zástup. Nejprve tedy redukce emisí z silničních vozidel eh, Rozy Thun. Začneme návrhem 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Od, eh, zamítnuto 5 pro, proti, zdrželi se, přijato 42, 43 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi, přijato 1 pro, proti, zdrželi, přijato, návrh 45 pro, proti, zdrželi, přijato s ústní změnou, 46 byly pro, proti, zdrželi, zamítnuto, 47 pro, s ústní změnou pro, proti, zdrželi, přijato, 48 pro, proti, zdrželi, zamítnuto, 49 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 50 pro, pro, promiňte. Takže 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 52 pro, 52 pro, proti, zdrželi se, vypadlo nám to 54, kdo je pro? Takže 53, říká paní předsedající, 53. Pro? Proti? Zdrželi se? Sami. Takže to byla 53 i 54, to byly identické, čili můžeme společně, to znamená zamítnuto. Sedmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 55. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56. Pro? Proti? Zdrželi se? Toto musíme ověřit. Ano. Myslím, že to bylo zamítnuto, nebyly tam karty, takže vy jste byli proti. Takže 12 proti, 6 pro. Takže zamítnuto. Další. Kompromis je pro, proti, zdrželi se Přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8, 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 a 61 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Ověříme. 60 a 61. Dobře. Takže stejná většina. Ano, takže v podstatě vlastně to bude 12 proti, 7 pro, 12 proti, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno 66 pro, proti, zdrželi se, 66. Teda to nám, ano, to nám, ne. dobře, omlouvám se, říká paní předsedající, nás no, jsme v podstatě ani nemuseli hlasovat, takže 67. 67, 68, 69. Amblok, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 70, 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 12. Vypadlo. 72, 73, 74, to nám vypadlo. Takže 13 pro, proti, zdrželi se, přijato 75, vypadlo. Dobře. 75, 75 vypadla, dobře. A nyní dvacítka. Kde pro? Proti. Dvacítka. Je to nahoře na straně číslo 8. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 21, 22, 23. 26, 29, to bylo staženo. Čili Možná to nemáte na seznamu, to jsou návrhy Grapíny, které by Marie Grapíny, její návrhy byly staženy. Takže 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Myslím, že ano, ale ověříme, to říká paní předsedkyně. Takže jedním hlasem. Přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 vypadlo, 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 chcete to ověřit? Takže ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, jeden tam byl ještě navíc, to znamená, že jsme to schválili. Jeden hlas. A nyní 32. 32. Pro, proti, zdrželi se přijato. Promiňte, zamítnu to, říká paní předsedkyně. 33. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Sorry, that has passed. Yeah. Takže přijata. 34. Ten nám vypadl. 35 a 36 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Trojka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 37. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 39, nehlasujeme, čtyřka. Tak a nyní závěrečné hlasování. Hlasujeme jmenovitě. Takže 20 pro, 9 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme. Blahopřejeme a děkujeme, říká paní předsedkyně. Okay, update calling. Takže aktuální informace, milí kolegové, kolegyně, čekáme na paní zpravodajku, na paní zpravodajku k rozpočtu. Že András, András to udělá výborně, dobře. Tak to je, to je úžasné, to je úžasné. My jsme čekali aktuální informace u robotických záležitostí. Kolegyně bohužel zatím ještě mezi námi není, takže možná to uděláme potom po rozpočtu. A nyní Andreasi. To znamená, ano, rozpočet pro rok 2016, prosím, dávám si slovo. Děkuji, paní předsedající. Já jsem to již přete, předeslal, je třeba dát to na to, abychom sledovali to pořadí jednotlivých bodů pro diskusi, abychom to měli tak koherentně naplánováno, aby i ti, kteří sledují naši práci z měšku, byli schopni to nějakým způsobem sledovat, ale to je téma, které bychom si mohli někdy probrat na schůzi koordinátorů. Jak již bylo řečeno, paní kolegyně Galpes tady nemohla bohužel být včas, protože její let je spožděn a proto mě poprosila, abych tady hovořil o jejím návrhu stanoviska pro rozpočet na rok 2016. A já eh, tedy eh, to krátce nastíním anglicky, protože ona mě poslala své podklady v angličtině. Takže paní Galtpelč hovořila o druhé etapě pro rozpočtovou proceduru pro 2016 a proto je velice ráda, že může předložit druhý návrh dneska, rovněž, dojde k projednání pozměňovacích návrhů. Víme, jaká jsou čísla komise, víme, že musíme předložit náš návrh na základě toho čísla vycházela. Z určitého východiska tam nebyly nějaké veliké problémy, pokud jde o naše požadavky IMKA, očekávaný růst a tak dále. To jsou velice dobré informace pro nás, jakožto pro výbor. Klíčové priority původního návrhu se nesměnilo, pokud jde o jednotný trh, ten je zásadní a je to priorita bez pochyby pro nás, pro všechny a je to klíčová priorita i pokud jde o podporu ekonomického růstu všude v celé Evropě. A proto moje skupina prosí, neustále požaduje o opravdu jasné zaměření na zprávu jednotného trhu jakožto jediný taký, takový hlavní hnací motor růstu v Evropě. Ovšem zároveň další prioritou je ochrana spotřebitele. Musíme mít efektivní rozpočet, který využijeme pro posílení Mm, samozřejmě důvěry na trhu, transparentnějším trhu ze strany našich spotřebitelů. Mm, komise přišla s akceptovatelnými čísly v tomto ohledu, říká kolegyně. Pokud jde o paní Gal Pelč, myslí si, že potřebujeme vyrovnaný rozpočet, tak abychom zajistili fungování zároveň i celní unie a boje proti podvodům v rámci rozpočtu samotného. Vidíme jasně nárůst všech těch, těchto oblastí a kolegyně vítá tato čísla, je ráda, aby chtěla, aby zůstaly tato čísla zachována. Ovšem samozřejmě, že musíme rovněž věnovat věnovat pozornost zásadním oblastem Jednak je to Single Market Forum, opatření v této oblasti, které již existovaly. Naše zpravodajka má pocit, že v této oblasti, u tohoto fóra z našeho pohledu, že snad budeme skutečně sjednoceni, protože potřebujeme neustále financování um, výročního um, fóra pro jednotný trh, který organizuje každoročně parlament i komise za přítomnosti zástupců rady. Samozřejmě, že organizační práce, ehm, to je jasné, je na straně komise 100%. Spravodajka zúraznuje důležitost tohoto fóra v rámci těchto návrhů, protože to propojuje naše občany, zúčastněné strany, podniky, spotřebitelské organizace, vlády, zástupce evropských institucí, tak aby došlo k jasným závazkům v oblasti transpozice, implementace legislativy, která se dotýká jednotného trhu. Naše spravodajka připomíná navíc ještě to, že toto je vlastně poslední rok příprav přípravných akcí a právě proto nové legislativní návrhy by měly být zahájeny ze strany komise pro zajištění, zajištění pokračování v rámci této důležité události, která se dotýká jednotného trhu. Naše zpravodajka Zároveň by ráda zmínila pilotní projekty. Náš výbor přišel s doporučeními, pokud jde o financování nových pilotních projektů pod názvem Consumer Empowerment and Education na digitálním jednotném trhu. Tento projekt by měl zajistit vyšší povědomí, podporu spotřebitelů, biznisu, podniků, tak aby si byli vědomi výzev v oblasti elektronického eh, obchodování. Ona se nehovoří o těch zatím eh, projektech, které ještě nebyly dokončeny, protože tomu se budeme muset věnovat až po zvážení a diskuzi se všemi kolegy, jelikož zatím nemáme informace o těchto projektech, proto by ráda kolegyně požádala zástupce komise, aby nám prezentovali stávající situaci ohledně těchto výborů v našem, ohledně těchto projektů v našem výboru. A na závěr, na základě stanovisek od stínových zpravodajů by paní kolegyně chtěla požádat paní Schreiber ohledně pilotních projektů ze strany komise, jakože fóra pro jednotný trh, o její připomínky protože podle naší kolegyně by tyto připomínky mohly být velice důležité pro náš život. Toto mi předala paní Gal Pelč a já samozřejmě nyní její jménem velice rád bych si vyslechl všechny připomínky, poznámky ze strany stínových zpravodajů. Děkuji. Děkujeme, Andrá. A nyní zde máme stínové zpravodaje. Je zde někdo za SAD nebo koordinátorka Evelyn. Evelyn by se toho zhostila, prosím. Děkuji. Chtěl bych eh, omluvit, chtěla bych omluvit Mario Garbini. Tento týden nemůže přijet do Pruselu, protože má důležité závazky doma, kterým se nemůže vyhnout a proto mě poprosila, abych ji dnes zastoupila. Nejdříve by ráda vzkázala, že je velmi vděčná za velice dobrou a otevřenou spolupráci s spravodajkou paní Galpet, která je skutečně velmi otevřená. To, co paní Galpet vypracovala jako návrh, je velice dobrým základem a je to také velmi celostní návrh, na jehož základě budeme moci velmi dobře pracovat. Některé oblasti již zmínil pan kolega Šváb, paní Grapíny by ráda ještě se zaměřila na jednu další věc a to je ta rozpočtová položka s novým pilotním projektem, který se nazývá posílení spotřebitelských informací v digitálním jednotném trhu. To se jí velice líbí, ta, tato myšlenka, a je to velice dobrý následný krok pro projekt, který byl v roce 2015, který se týkal právě tréninku spotřebitelů a informovanosti spotřebitelů o spotřebitelských právech. Já si myslím, že to je velice vhodné jak pro spotřebitele, tak pro malé a velké podniky v oblasti hm, elektronického obchodování a tak dále, nakupování na internetu a tak dále. Je velmi smysluplné, že se tady této věci věnujeme. Paní Grapíny jestli navíc myslí, že Není téměř eh, co dodat eh, k eh, původnímu návrhu paní zpravodajky. Předloží pouze několik maličkostí, které ovšem návrh paní Galpelc nemění nějakým zásadním způsobem, je to pouze několik doplnění či vyjasnění. Jinak my jako što socialisté a demokraté jsme velice spokojení s tím, co předložila paní zpravodajka. Děkuji. Děkujeme. Evelyn EKR s těnovým zpravodajem je Daniel Dalton. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Takže stihl jsem to včas. Přesně včas. Z našeho pohledu, obecně řečeno je to kvalitní, tento návrh je dobrý, my jsme spokojeni s tím, co udělala zpravodajka. Možná já zde mám takové dilema trošku, protože za naší skupinou je obecně naše delegace samozřejmě nechtěla žádné nové pilotní projekty, žádné další výdaje bez zredukování někde jinde na jiných místech. Ovšem ten návrh, se kterým přišla paní zpravodajka, je dobrý a myslím si, že skutečně se snaží opravdu za reálnou ekonomiku, malé středně velké podniky, růst, um, privátní sektor, pracovní místa v této oblasti. My to samozřejmě podporujeme a asi s tím budou souhlasit většina kolegů, kolegyň že bychom měli mít pro opatření na interní trhu více finančních prostředků, prosazování například v této oblasti je velice důležité podle mého názoru. Ovšem samozřejmě, že je nalez určité úspory někde jinde v jiných částech rozpočtu a bohužel s tímto návrhem rozpočtu to bohužel nemůžeme udělat, protože každý výbor trošku prosazuje své vlastní oblasti. Ovšem já teda, co jsem chtěla říci, my skutečně teda podporujeme toto stanovisko. No a konstruktivně budeme spolupracovat s paní zpravodajkou v některých oblastech rozpočtu, celkového rozpočtu EU bychom se měli snažit o určité úspory a spíše věnovat prostředky na opatření na vnitřní trhu. Děkujeme. A nyní Alde. Alde zastupuje Tita. Děkuji, děkujeme, děkuji paní předsedající. Ráda bych zopakovala to, co jsem řekla již minulý měsíc. Já jsem opravdu velice spokojená s tímto návrhem. Souhlasím s tímto textem, předložím pozměňovací návrhy k tomu oficiálnímu stanovisku. Pokud je o pilotní projekty, skutečně doufám, že všechny skupiny to podpoří rovněž a budou i kolegy z rozpočtového výboru, aby podpořili podpořili tento návrh samozřejmě o balíčku v rámci těchto eh, pilotních projektů a diskuzí, které se to bude týkat. Děkujeme, Dito. Nemám zde již další stínové zpravodaje na seznamu, nevím, zda zelení by chtěli, GUE, fdd chtěli, chtěl by někdo vystoupit, nemám zde žádná jména, takže prosím ještě, ano, prosím, eh, eh, růžom, ano, prosím, děkuji za slovo nejenom pro stínové zpravodaje, byla ta spolupráce s paní Galpeč velice příjemná, ona je skutečně velice otevřenou kolegyní v tomto ohledu, pokud jde o toto stanovisko k rozpočtu. Jsou tam ještě dvě věci, které osobně já považuji za důležité jednak ODR. Tam bychom skutečně potřebovali pro tento postup ODR, milí, kolego, milí, milí kolegyně, kolegové, aby to začalo fungovat, abychom tam měli dostatečné prostředky. Tam skutečně byly ty problémy na straně komise, zda vůbec máme finance pro tento nástroj. Tam musíme postupovat velice, velice pozorně. A pokud jde o to fórum, Single Market Forum, to jsem opravdu nesmírně ráda, že tam je a ráda bych využila této příležitosti a Vyzvala vás, abyste se zúčastnili přípravy ještě dříve, předtím, než se toho zhostí komise, například digitální jednotný trh. Na to bychom se měli zaměřit a začít dříve. A další věc. Dále to bylo další vzdělávání, to bylo, myslím, v potě číslo 7 zmíněno, školení, Single Market Forum, toto fórum pro jednotné trhy, rovněž mohlo tímto způsobem fungovat. Samotná tato událost je takovou informační událostí, takovým nástrojem podpory, propagace jednotného trhu který bychom mohli využít tímto směrem. A poslední bod. Možná bychom mohli zvážit při předkládání pozměňovacích návrhů více finančních prostředků pro vůbec eh, podporu existence jednotného trhu. Já si myslím, že naši občané nemají dostat informací o tomto nástroji, nevědí například o tom, že máme Solvit, máme, vždycky jsme tam měli velice málo finančních prostředků pro propagaci Solvitu a skutečně málo našich občanů vůbec využívá tyto nástroje, které v rámci sjednotného trhu jsou k dispozici dál, pokud je informační nějaké toky, zdroje a tak dále, čili to by mohla být dobrá příležitost obrátit pozornost na tyto věci. Děkuji. Thank you. I'm looking to other Děkuji. Ještě někdo další chce vystoupit? Nevypadá to tak. Tak, teď bychom tady měli mít někoho z komise. Takže prosím, máte slovo. Paní zpravodajka přišla. Tak, zrovna dávám slovo komisi. Eh, necháme vás vydechnout já vím, že jsme rychlí. Dobře, ale teď má slovo komise. Prosím, pane. Děkuji, paní předsedkyně. Já omluvím paní Šába, která eh, dorazí každou chvilku, ale já myslím, že jsem nyní ve výjimečné situaci učinit šťastnými mnohé z vás. Začnu tím, že že se pokusíme propojit single mile forms, takzvané takzvaným týdnem pro malé střední podniky, zaintegrovat to tak, aby oba dva tyto nástroje, které zejména slouží rozšiřování informací a diskusím, abychom je zharmonizovali a vytvořili synergie. Což také znamená, že z hlediska rozpočtového nalezneme synergie a Uvidíme, jak budou vypadat eh, tedy konečná rozhodnutí. Na naší straně momentálně nevidíme nutnost eh, nalézt nový právní základ. A to proto, že pomocí stávajících prostředků, alespoň tak to zatím vypadá, můžeme zaručit, že Single Market Forum nadále bude existovat v té podobě jako dříve, ale bude více zaintegrováno do politiky malých a středních podniků. To je tady ten důvod. Já vás nechci tady nudit administrativními detaily. To je ten důvod té fůze eh, eh, bývalého DG Markt a DG Enterprise. My se snažíme tedy z toho vytěžit eh, co možná nejvíce a má to také pozitivní dopady právě na Single Market Forum. Děkuji. Teď tedy paní zpravodajka. Doufám, že vaše cesta nebyla příliš frustrující. Děkuji, omlouvám se za spoždění. Můj let byl víc než o hodinu spožděn. Chtěla bych všem poděkovat, všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli k této práci, kteří mi pomohli toto stanovisko připravit. Myslím si, že se jedná o skvělý příklad spolupráce, byl to náš společný úkol a myslím si, že posílí naši pozici. S lítostí slyším to, co říká komise o tom, že ta opatření týkající se Single Market Fora nebudou pokračovat tak, jak bychom my byli chtěli, ale uvidíme, jakým způsobem eh, toto můžeme zaintegrovat do opatření pro malé a střední podniky je důležité stanovit si ty správné priority pro ta správná místa, protože obě ta opatření jsou stejně důležitá a je potřeba podívat se na ně i ze správné perspektivy. Nejde pouze o malé a střední podniky a spotřebitele, ale i o větší společnosti. Doufám, že Single Market Forum a příslušná zpráva budou náležitě vyvážené nástroje. My slíbíme tolik, že vše budeme i nadále monitorovat a sledovat, tak, aby nedošlo k tomu, že některé z těch předpokládaných opatření, tak říkajíc, spadne pod stůl. Opět se omlouvám za spoždění a děkuji za trpělivost. Eh, prosím, ještě komise chce vystoupit znovu, takže prosím. Děkuji, paní předsedající. Je to eh, jistě tím, či jsem se možná vyjádřil nesrozumitelně. Single Market Forum bude i nadále. My se pouze snažíme, jak z hlediska obsahového, tak z hlediska rozpočtového, nacházet synergie právě s politikou pro malé a střední podniky. Ne, každá jednotlivá akce v rámci Single Market Forum se týká pouze malých a středních podniků. To ano, z tohoto pohledu měla paní zpravodajka samozřejmě naprostou pravdu nám skutečně jde pouze o to nacházet synergie jak z hlediska rozpočtového, tak z hlediska obsahového, abychom Single Market Forum jak si dále ještě více podpořili, rozvinuli. Nemáme nějaký záměr, abych eh, nechat eh, jak si Single Market Forum eh, spadnout pod stůl, nebo aby se dostalo na vedlejší kolej, to rozhodně ne. Dobrá, děkuji za to vyjasnění. Ano, prosím, paní Gebhardt. Já bych možná takovou jednu poznámku připojila. Děkuji za to objasnění Evropské komisi. To je pro nás důležité, to takto vědět. A připomínám, že ta myšlenka eh, toho Single Mart Forum vzešla z Evropského parlamentu, byla obsažena ve zprávě kolegyně Thun a Hohenstein, takže milá Rozo, děkuji mnohokrát za tento vynikající nápad. Bylo by ovšem také dobré, kdyby Evropská komise si jaksi eh, nepřebírala na svou stranu veškeré ty přípravy sama, aby tedy i do té přípravné fáze zapojila Evropský parlament, aby ne někdy až na konci celého procesu se na nás obrátili a my, my pokud budeme moci vyslat jednu či dvě osoby. Uh, to by, myslím, nebylo vhodné. Vhodné by bylo, abychom tedy byli od samého začátku zapojeni a i nadále byli součástí tohoto fóra pro vnitřní trh. Já si myslím, že Roza se mnou naprosto souhlasí. Ano, děkuji. Eh, komise paní Šrajbe se chce ještě vyjádřit. Vy jste zrovna eh, přišla, já vím, že hm, jsme v předstihu, ale vidím, že jste přišla. Chcete ještě vystoupit? Máme čas, takže eh, prosím klidně. Eh, děkuji. Víte, eh, když má někdo omezenou pohyblivost, tak najednou se do parlamentu nedá dostat, všechno je zablokované a tak dále a tak dále. Ano, ano, soucítíme s vámi, ale jak říkám, pokud chcete, můžete vystoupit. Ano, tedy vidím, že debata k té rozpočtové položce už proběhla. A jak eh, říkal můj kolega, hodnotíme jednotlivé možnosti a eh, navíc teď zde je ta nová situace tím, že se sloučilo bývalé DG pro trh a eh, tedy Market and Enterprise, takže tady jste teď máme nové možnosti synergií jak zajistit jaksi trvalejší základ pro Single Market Forum a to je to nejdůležitější sdělení, které jste od nás předpokládám očekávali. Je to důležité i pro nás, myslíme si, že výsledky eh, za ta léta byly velmi pozitivní. Zrovna když jsem vcházela, tak se tady mluvilo o tom, že je potřeba zdůraznit, myslím, že to byla paní Gebhardt, že parlament musí být i nadále plně zapojen do implementace Single Market Fora. My jsme se o to vždy snažili, snad to bylo i vidět. Eh, byla u toho i Vicky Ford, proběhla probíhala častá výměna názorů s parlamentem, s frakcemi. Já to vítám i nadále. Předpokládám, že eh, proběhne eh, opět i v tomto období několik dedikovaných workshopů a pokud vím, tak příští rok nizozemské předsednictví něco takového už připravuje. Nevím, jestli to půjde přes frakce nebo jednotlivé poslance, kteří se o toto zajímají ale pokračovat to bude. Děkuji. Ano, jistě jste slyšela, že Single Market Forum chceme podporovat, chceme, aby pokračovalo do budoucna. Je proto zajímavé poslouchat to, co říkáte o synergiích a těšíme se na další informace. Díky za vaši zpětnou vazbu. Chce vystoupit ještě někdo? Ne? Takže eh, toto je naše prvotní diskuse. Termín pro pozměňovací návrhy je 14. července v poledne, potom zvažování návrhu 3. 3. Eh, září a hlasování v IMCO rovněž 3. září. Takže pokud všechno proběhne dobře, tak to tak uděláme a myslím si, že tento bod můžeme uzavřít. Teď tím jsme se dostali v podstatě na konec naší dnešní práce. Něco do bodu různé? Nevidím žádné žádosti o slovo. Pouze připomenu, že příští schůze je 15. července v 9 a těším se na vás. Končím schůzi. Díky.